Colleagues, I think we can... Kolegové, myslím, že můžeme začít. Naše odpolední zasedání, bod 9 na pořadu jednání. Výměna názorů, velmi vítaná výměna názorů s Jonathanem Hillem. Já bych vás rád přivítal Jonathane, tady na řádném zasedání výboru Ekon, pan komisař Hill už eh, vystoupil na výboru v únoru, kde prezentoval zelenou knihu o Unii kapitálových trhů. Byla to velmi pozitivní diskuze, ale toto je jeho první vystoupení v rámci plné výměny názorů od okamžiku, kdy nastoupil do funkce jako komisař. Takže vítejte, pane komisaři, s velkým zájmem. Jsme si prostudovali zelenou knihu a připravujeme reakci parlamentu, nejdříve tedy ve formě usnesení výboru, o kterém budeme hlasovat v květnu na plenárním zasedání. A potom zpráva o dopadu finanční legislativy ta byla přijata minulý týden. Tam máme pana Balce jako zpravodaje a také se těšíme na další obecná témata, která řeší Zelená kniha komise, jako například, jak bychom měli nastavit správnou rovnováhu mezi finanční stabilitou a růstem, což je obecná klíčové téma. A je důležité, že věnujete této záležitosti velkou pozornost a bude to také klíčový prvek v následujících týdnech a měsících při práci na implementaci důležitých aspektů bankovní regulace a bankovní unie. Budeme mít také zprávu z vlastního podnětu. Bude to zpráva paní Gular o roli komise na mezinárodních fórech. To je také důležité, užitečné téma, protože všichni známe důležitost doporučení, která jsou poskytována na této úrovni. A než vám dám slovo, dovolte, abych zmínil dvě témata, která jsou spojena s prací tohoto výboru. Zaprvé musíme postoupit vpřed ohledně starých návrhů, které nám přetrvávají z minulého mandátu, kde musíme vlastně dokončit práci, pokud je o praní špinavých peněz, o plateb, u plateb eh, nebo poplacích z kreditních karet. Měli bychom také začít na další věci. Doufám, že budeme hlasovat v dubnu a taky budeme mít eh, další usnesení o Money Market Fund a tam doufejme, že budeme moci požádat komisi, aby se do toho skutečně zapojila a postoupila vpřed, eh, protože toto téma velmi souvisí se stabilitou. Budeme také sledovat otázku bezpečnosti, takže přejte nám hodně štěstí a příští týden budeme hlasovat o návrhu benchmark a potom sledujeme další záležitost a to je struktura nebo reforma bankovní struktury. Spoléháme na komisi, že nám pomůže v tom, aby se tento návrh velmi brzy stal zákonem. A další věc, která je důležitá, dnes dopoledne jsme diskutovali s komisí a také agenturami ESMA a EBA velmi důležitá opatření úrovně 2 a je jasné, že můžeme potvrdit velmi dobrou spolupráci v této oblasti. Jsme si vědomi výzev, kterým v této oblasti čelí Evropská komise a její služby. Snažíme se vyrovnat s velkou náluží práce v této oblasti. Evropský parlament tam má právo přeskumu, také se zaměřujeme na svou vnitřní pracovní metodu, abychom byli schopni své omezené zdroje věnovat záležitostem, které jsou považovány za politickou prioritu našimi členy a frakcemi. A chci také zúraznit dobrou spolupráci v této oblasti. A teď už bez dalších odkladů, pane komisaři, máte slovo. Uh, um, Děkuji vám mnohokrát i za váš úvod. Jsem rád, že se se mohu vrátit zhruba měsíc po té, co jsme diskutovali zelenou knihu o Unii kapitálových trhů. Myslím si, že to byla tehdy velice užitečná výměna názorů a byl jsem vám velmi vděčen za komentáře, což je eh, asi něco, k čemu se třeba dnes vrátíme. A dnes eh, s velkou radostí vstupuji do této širší diskuse o celém portfoliu a poskytnu vám aktuální informace o novinkách. Předtím bych však chtěl poděkovat všem poslancům výboru Ekon za velice užitečné diskuse od posledního listopadu. Toto je konec konců výbor, který je velmi vážený. Eh, pan předseda právě připomněl, kolik máte práce a mně je jasné, proč si vaší práce všichni tolik váží. Když jsem před vámi eh, seděl na slyšení posledně, hovořil jsem o pěti prioritních oblastech tedy implementace reform za posledních pět let, dokončení zbývajících finančních reform, zajištění konzistentní implementace mezinárodních standardů a principů, rozvinutí Unie kapitálových trhů a rozšíření eh, více výhod eh, jednotného trhu a více zpříma vůči občanům. Myslím, že bude vhodné, abych eh, začal tím, že vám řeknu, co děláme v těchto pěti oblastech. Tedy nejprve implementace, a to zejména co se týká bankovní unie. Tady, myslím, postupujeme velice dobře. SSM přebral eh, odpovědnost za dohled od 1. listopadu s podporou tohoto výboru, za který jsem velmi vděčný. Jsme jmenovali eh, skvělé členy rady SRB, kteří již začali pracovat a zítra proběhne jejich první plenární zasedání. Před Vánoci jsme se také odsouhlasili základní příspěvky členských států do SRF. A tím pádem teď se musíme zaměřit na to, aby BRRD začalo dobře fungovat a aby IGA ratifikovali všechny členské státy. Já jsem o tom hovořil na poslední schůzi ECOFINu a chci vás dnes ujistit, že budu vyvíjet i nadále tlak, aby k tomuto došlo. Co se týká implementace opatření druhé úrovně, jak říkal pan předseda, sami dobře víte, jak velký toto je úkol. Máme více než 400 udělených pravomocí v legislativě první úrovně, ehm, z nichž komise využila až 345 v letošním roce. Samozřejmě podíváme-li se na detail v druhé úrovni, musíme se podívat i na úroveň první, najít rovnováhu a proporcionalitu. Prostřednictvím participace v expertních skupinách je parlament zahrnut do přípravy aktů v přenesené pravomoci od jejich raných fází a jakmile jsou připraveny návrhy technických standardů ze strany dohledových orgánů, jsou tyto předány komisi a pak přeposlány kolegislátorům. Podle mých informací ty měsíční kontrolní sloty jsou často využívány výborem Ekon. Já sám často mám bilaterální schůzi se zpravodaji, abych jim vysvětloval přístup k jednotlivým legislativním složkám a doufám, že tyto schůzky jsou užitečné. Pakliže je nějaký problém, prosím, sdělte mi jej. Teď tedy ta druhá oblast, co se týká um, složek, které jsem zdědil po svém předchůdci. Eh, nejprve bych chtěl poblahopřát panu Lamasurovi a panu Zalba eh, k LTIFu a nařízení MIF. Co se týká LTIFu, s, očekáváním snad uplatníme pravidla druhé úrovně co nejrychleji v tomto roce, abychom zajistili právní jistotu a aby společnosti mohly tyto produkty začít nabízet. A vzhledem k roli, jakou hraje produkt typu LTIF na druhotném trhu, zejména v oblasti půjček pro malé a střední podniky, doufám, že budeme postupovat co nejrychleji. Jak jsme slyšeli, momentálně se vyjednává celá řada návrhů prostřednictvím trialogu a zde bych chtěl poděkovat výboru Ekon za konstruktivní přístup v politických trialozích, zejména co se týká revize směrnice o mediaci v oblasti pojištění, to je pan eh, Langen, a eh, směrnice o platebních službách, to je pan Tajány. Diskuse jsou velmi konstruktivní a poskytují nám velmi dobrý přehled o společném porozumění o tématech, která musíme dále prosazovat na politické úrovni. Komise i nadále bude hrát svou roli, a to jak politicky, tak technicky vzato a chceme pomoci uzavírat tato jednání ještě za lotyšského předsednictví. Co se týká fondů eh, peněžních trhů, to není nikdy jednoduché a proto vítám dohodu, eh, ke které Ekon dospěl blahopřejný nyně Gil. A teď je na radě, aby se ta shodla na všeobecném postupu. Zdá se, že kompromis výboru Ekon je krokem správným směrem, řeší některé problémy finanční stability a e, asociovaných rizik e, eh, MMF. Vítám e, podporu řešení to, to, toho propojení nákazy mezi bankami a MMF a vítám vyváženost celého návrhu co do likvidity a financování. Momentálně eh, prošetřujeme ten navrhovaný práh 20 základových bodů u ELNOV ehm, a MMF tohoto typu, abychom řádně zhodnotili rizika například související i s produkty CNAV v MMF. Eh, vím, že řešíte otázku transakcí, to je pan Soru, benchmarking, pan Nivenhuizen, eh, bankovní strukturální reformy, pan Höckmark a i e, také otázku e, odchodu do penze, to řeší pan Hejs. A v souvislosti s tímto samozřejmě je potřeba, abychom všichni zůstali obezřetní a tedy věd, uvědoměli si možných rizik a e, jak víte, komise jistě eh, hodlá přijmout, otá, eh, přijmout témata nebankovního řešení a rozpuštění nebankovních institucí. Teď tedy třetí oblast priorit, mezinárodní standardy a principy. Potřebujeme konsistentní implementaci, abychom zajistili právní jistotu, vyhnuli se arbitráži, abychom umožnili i přeshraniční finanční aktivitu a její vzkvět. To řečeno, podobně jako u našich kapitálových a likvidních pravidel, myslím si, že EU by se neměla bát implementovat mezinárodní standardy smyslem, smysluplným pro Evropu, který bude odrážet diverzifikovanou, diverzifikovanou um, evropskou finanční infrastrukturu samozřejmě za předpokladu, že budeme mít spravedlivá pravidla. Pro všechny jsme připraveni eh, otevřít své trhy i poskytovatelům mimo EU. My zaměstnanci pracují společně s ESA a provádějí potřebné technické hodnocení pro rozhodnutí v třetích státech. Ekvivalence samozřejmě není legislativa porovnávaná řádek pořádku, jde o proporcionalitu. Hodnotíme třetí státy v podstatě relativně s malými a lokálními trhy jinak než nějakou zemi, která má dominantní roli na globu. Minulý měsíc jsem byl v USA, jsem rád, že v oblasti finanční regulace eh, Spojené státy americké a Evropská unie se v podstatě častěji shodnou, než se neschodnou. Nicméně přesto i nadále občas čelíme situacím, kde eh, naléhavě hledáme opravy na poslední chvíli. Podobné to bylo například v jednání o CFTCs co se týkalo přeshraničních derivátů. Samozřejmě nemusíme mít úplně stejná pravidla do poslední tečky, ale bylo by asi užitečné, kdybychom měli systém silné spolupráce v rané fázi regulačního procesu. A tím se dostávám k dohodě TTIP, kterou jak vím, diskutujete momentálně s panem zpravodajem eh, Kafedem. Eh, myslíme si, že spolupráce nám pomůže eh, jak si zabetonovat tu vedoucí roli EU a USA na globu tím, že vytvoříme společná finanční pravidla. Tím, že budeme mezinárodní standardy implementovat konzistentně a tím, že budeme společně na vše zblízka dohlížek, budou EU, USA schopny spolehnout se na vzájemná pravidla, pokud samozřejmě budou ta pravidla cílit na stejné věci. Zároveň odstraníme jaká, jakékoliv třenice a zbytečné náklady, které stěžují život globálnímu biznisu a omezují um, příležitosti pro využití systému lidmi. A zároveň by to znamenalo lepší záruku finanční stability, protože vznikající nebo potenciální problémy by byly včas zachyceny v systému e, spolupráce a byly by i koordinovaně řešeny. Na základě této nedávné návštěvy v USA si myslím mohu říci, že naši partneři chápou, že upgrade našeho stávajícího dialogu je poměrně rozumný návrh. Eh, rovněž jsem měl možnost jim vysvětlit, že větší regulační spolupráce na začátku procesu není něco, čím by Evropská unie chtěla podkopat Dodd-Frankův akt. Čtvrtá hlavní oblast, o které jsem se zmínil minulý rok, byla, kapi- eh, byla Unie kapitálových trhů. O tom jsme diskutovali ještě před několika týdny. K tomu asi příliš mnoho nedodám, ale Jenom abych to stručně schrnul, eh, Unie kapitálových trhů spočívá v tom, že bychom propojili úspory a růst. Snažíme se odstranit bariéry, které stojí mezi penězi investorů a investičními příležitostmi chceme překonat překážky, které zabraňují těm, kteří potřebují financování, aby eh, kontaktovali investory. A chceme vytvořit systém pro vedení těchto fondů a to, co nejefektivnější. Pokud se nám to podaří správně nastavit, myslím si, že to je skvělá příležitost, jak podpořit dlouhodobé investice, investice do infrastruktury a alternativní financování a eh, investice pro malé a střední podniky. Eh, velice se těším na názory poslanců tohoto výboru, ale také samozřejmě na názory členských států, národních parlamentů, nevládních organizací, malých středních podniků a průmyslu finančního sektoru. Já a mý kolegové jsme zatím navštívili devět členských států a další navštívíme v průběhu zbytku konzultačního procesu, nicméně vítal bych jakoukoliv příležitost účastnit se ještě jiných akcí, které třeba možná právě vy chcete hostit ve svých členských státech. Co se týká sekuritizace a směrnice Prospektus, eh, tady zatím probíhají konzultace eh, na stejném harmonogramu jako celá zelená kniha. Mí kolegové to diskutují s centrálními bankami, regulační, eh, dohledovými orgány a národními do, dohledovými agenturami. Chceme postupovat co nejrychleji a vytvořit legislativní návrhy ještě v průběhu tohoto roku. Pátá priorita, o které jsem hovořil, bylo zjišťování, jak můžeme Ehm, dodat výhody jednotného trhu přímo našim občanům. Všichni víme, že Evropská unie dělá mnoho proto, aby rozšiřovala výhody finančních služeb, nicméně i nadále se musíme zaměřovat na finanční služby, zejména z hlediska spotřebitelů a musíme identifikovat bariéry, které jim zabraňují eh, v požívání výhod lepší konkurence, například v oblasti přeshraničních investičních fondů nebo v oblasti eh, velmi výrazně variujících poplatků. Známe všichni z, ze zkušenosti, že ceny některých finančních produktů jsou někde konkurenceschopnější než jinde. A v příštích měsících proto spustím proces konzultace, v rámci kterého budu chtít pochopit eh, stále ještě existující bariéry na jednotném trhu, trhu a to, jakým způsobem můžeme spotřebitelům nabídnout přístup k většímu množství produktů, lepším službám a lepším cenám. Konzultace o Unii kapitálových trhů se rovněž zaměřuje na podporu malo, eh, maloobchodních investicí a zejména obnovení důvěry investorů jakožto klíčovou odpovědnost a výzvu pro finanční sektor, stejně jako nutnost posílit finanční gramotnost. Za posledních několik let vidíme obrovský objem finančních regulací, které jsou přijímány za velmi obtížných podmínek a vlastně je to takový závod s časem a nikdo to asi nezná lépe než právě váš výbor. Tyto regulace nám pomáhají vytvořit stabilnější a odolnější systém. Kromě toho, myslím si, že by byl dobrý nápad podívat se, zda ta regulace má nějaké nežádoucí dopady a abychom se zaměřili také na efekty těchto pravidel. Proto vítám zprávu z vlastní iniciativy vašeho výboru na toto téma a těším se na další diskusi s vámi. Co se týká strany komise, my se podle očekávání podíváme na jednotlivé přijímané zákony prostřednictvím jednotlivých klauzulí o přeskumu, které jsou nyní součástí prakticky veškeré naší legislativy a na tyto přeskumy, na tato hodnocení se musíme podívat z hlediska finanční stability, ale také z perspektivy tvorby pracovních míst a růstu ale celkově vzato také chci pochopit kombinovaný impact našich pravidel a dopady těchto interakcí mezi jednotlivými kousky té legislativy jakožto celku. Ehm, to řečeno, nehodlám ty těžko vybojované reformy spochybňovat, ale vím, jak je důležitá proporcionalita pro celou řadu z vás zde v tomto výboru a vím, jak důležitá pracovní místa a růst jsou pro všechny vaše voliče. Proto jsem si jist, že budeme mít i nadále o čem diskutovat a těším se na vaše otázky, nejen dnes, ale i v příštích měsících postupně s tím, jak budeme dosahovat finanční stability takovým způsobem, který bude podporovat pracovní místa a růst a bude podporovat i dlouhodobé investice. Děkuji za pozornost. Děkujeme vám, pane Hile. A teď rovnou otevřeme plénum pro řečníky dotazovatele. Jako první Gunnar Hökmark, EPP. Uh, děkuji, pane předsedo. A děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. My vás tady vždycky velmi rádi vidíme a velmi rádi jsme si poslechli také vaše představy o tom, jak dále postupovat. A samozřejmě děkujeme za to, že jste nabídnul přehled toho, co už jsme společně e, udělali. Já chci říct něco, co možná bude znít trochu ironicky. A sice to, že v Evropské unii panuje trochu tendence eh, k tomu, že v okamžiku, kdy určité návrhy se zkomplikují a těžko se prosazují, tak se okamžitě předkládají nové návrhy, aby se udržela dynamika změn a navrhují se kolikrát i jiné unie v rámci unie. Všechny tyto nové unie mají posloužit tomu, že jsme neudělali pořádně věci v té unii, kterou už máme, takže se eh, trošku žongluje eh, s různými míčky, ale ne všechny míčky tím spadnou do stejného košíku. Já jsem velmi rád, že jste říkal, že je potřeba zlepšit podmínky pro investice. To je určitě jedna z těch věcí, které potřebujeme nejvíce. A my tady hodně diskutujeme o infekčním plánu, ale nejde jenom o nás, jde o tom, že celá Evropská unie potřebuje investice, ale to se vyžaduje také fungující finanční systém v Evropské unii. A proto bych rád od vás slyšel, jak u CMU můžete dosáhnout těch věcí, které se nám ještě nepodařilo dosáhnout v rámci Evropské unie. A jak to, co chcete dosáhnout. A druhá věc, jak chcete využít ty stávající návrhy a stávající instituce. A teď například hovořím o tom, že kapitálové trhy jsou dominované bankami. Znamená, že tady máme banky, které naprosto dominují v uvěrování malých a středně velkých podniků. E, zejména jak tedy můžeme je motivovat k tomu, aby eh, se zvýšily investice? Myslím, že by bylo dobře, abychom nejenom žonglovali s těmi novými míčky, ale abychom i se pokusili dostat ty starší věci ve hře a dotáhnout je do konce. Já s vámi souhlasím. u Unie kapitálových trhů se snažíme dosáhnout těch věcí, které, eh, které usiluje možná docela dlouho, volný pohyb kapitálu. To je, se poprvé objevuje ve eh, římské smlouvě. Ale možná je potřeba <clears throat> politické eh, hnací, eh, politickou hnací sílu, která by ty věci eh, zrychlila. A možná, že bychom se měli podívat na ty starší návrhy a zvážit, jestli by nějaký nový pohled na věc to nemohl e, rozpohybovat, anebo jestli to, že jsme v nějaké naléhavé situaci, ty věci budou průchodnější. To je podle mě správný přístup. A já mám pocit, že bych se měl omlouvat za to, že se možná snažím um, prosadit věci, o které už někteří usilovali přede mnou. <clears throat> Ale jeden z možností, jedna z možností, jak to udělat, je možná tím, že se na to člověk podívá z čerstva, s čerstvým pohledem, eh, nebo z jiného úhlu pohledu. A ty souvislosti mezi kapitálovými trhy a bankami, o kterých se jsou naprosto správné, to je evidentně propojené. Kapitálový trh by neměl ohrožovat banky, neměl by být tak vnímáno já to je vnímám jako zájemně se doplňující prvky a ty reakce, které jsme zatím dostali od lidí, kteří pracují v bankovnici v různých zemích, eh, jsou pozitivní. <clears throat> Takže, co bychom měli udělat eh, na straně bank, je to, aby v některých oblastech eh, regulace, které byly přejaty, jako například CRI, byly aplikovány přeměřeným způsobem. <clears throat> bychom se na ně znovu podívat a zajistit, aby banky a kapitálové trhy společně, vy jste říkal, že jsou propojeny, takže například <clears throat> sekuritizace je jedna z těch věcí, bylo by dobře, kdyby sekuritizace probíhala transparentně a v těch věcech se právě jak kapitálové trhy, tak banky doplňují. A já si myslím, že bylo dobře, aby jsme získali podporu jak parlamentu, tak i členských států a prosadili to. Nina Jill za SAD. Děkuji, pane předsedo. Já vás tady ráda vidím eh, znovu a děkuji vám za to, že jste podpořil MMF. A doufám, že podpoříte odhodlaně lotické předsednictví při řešení této otázky. Eh, moc jim do toho nechtělo a já si opravdu myslím, že je důležité, aby se pokusili získat postoj rady, tak aby to mohlo přejít do trialogu co nejdříve, eh, kdy to bude schváleno na plenárním zasedání příští měsíc. Také souhlasím s tím, co jste říkal o implementaci, že je někdy <clears throat> nekonsistentní. To také slyším od e, sektoru finančních služeb. Je potřeba jednotně rozšířit tuto úpravu na celou EU a eh, dosáhnout toho ještě, než přejdeme k CMU. U CMU si myslím, že po květnu bychom měli urychlit to plánování, čekat do roku 2019, eh, v okamžiku, kdy máme minimální hospodářský růst a vysokou nezaměstnanost. <clears throat> Víme, že je tady obrovské množství, obrovské množství kapitálu, který bychom měli nějak převákat a investovat. <clears throat> Zejména máme-li posloužit menším firmám a spotřebitelům. A hlavně musíme řešit otázky spojené s transparentností, zejména jde úvěrovou historii, aby vznikla důvěra a proto si myslím, že úvěrové registry by se měly rozšířit do všech členských států. Transparentnost je také důležitá pro oblast sekuritizace, jednoduchá, standardizovaná, transparentní sekuritizace je zásadní pro ten celý balíček CMU. A také chci uvědomit, že se, eh, sektor finančních eh, služeb bude chtít eh, získat úlevy. Myslím, že bychom možná měli nabídnout flexibilitu u kapitálové přiměřenosti, pokud bude panovat jasná naprostá transparentnost o těchto produktech, například u těch, kde se přenáší rizika a mají vliv na toky, finanční toky. A potom jde také o to, abychom mohli sledovat tok půjček. A dále bychom možná se měli zabývat návrhem komise, který tady přednesla parlamentu, o tom, že by měl existovat jakýsi depozitář dat, jež by zachycovala transakce a také by eh, zachycovala agregátní expozici některých subjektů. Tyto informace by umožnily neustále, neustálý monitoring, možná by to pomohlo, napomohlo prevenci vzniku bublin. Já nejprve chci eh, zdůraznit, že ano, eh, bude potřeba u něco udělat s peněžními eh, trhy. Já jsem byl v Rize nedávno, tam jsem se snažil to vysvětlit předsednictví a samozřejmě to ještě velmi rád zdůrazním teď v okamžiku, kdy se blíží to hlasování. A souhlasím také s tím, co jste říkala o důležitosti implementace. právě teď to zvažujeme. Náš základní postoj je, že nějaká legislativa přijímá, je potřeba se také postarat o to, aby byla správně implementovaná. A to rovnoměrně v celé EU. K CMU s vámi souhlasím eh, stoprocentně, také s tím, co jste říkal o té naléhovosti situace. Můj pocit z mého portfolia je ten, že pokud jsou tady věci, kde bychom mohli na pomoci růstu a investicím a zaměstnanosti, tak já se snažím vyburcovat pro to, aby se našel nějaký způsob, jak to usnadnit. Protože to je náš eh, společný úkol, jak eh, zlepšit zaměstnanost a hospodářský růst. A já každý den ráno, když stávám, tak na to myslím a svaz s vámi v tom, že to jsou všechno velmi naléhavé věci. Myslím, že některé z těch věcí budou obtížné a budou trvat trochu déle. Tak si myslím, že jsou tady některé věci, které bychom měli začít dělat okamžitě a přitom například nastartovat ten přeskum o sekuritizace, o dalších věcech a já budu netrpělivý a budu se snažit dosáhnout jako pokroku na všech frontách, eh, kde to bude. Možná budu počítat vaší podporu. Já vím, že eh, vy se mnou v těchto věcech souhlasíte. Myslím, že tady máme teď okno příležitosti a měli bychom toho využít. Ještě k té transparentnosti. Já eh, na to mám velmi silný názor. Já se podívám na tu konkrétní věc, o které jste hovořila, ale také si myslím, že transparentnost je velmi silný nástroj, kterého bychom měli eh, využívat více. Děkuji vám. Jenom abychom dodrželi náš časový rámec, tak aby eh, každý měl dodržet eh, řečnickou dobu, tedy těch pět minut, které vždycky jsou k dispozici na Otázka a odpověď, takže bych byl rád, abyste byli kratší ve svých otázkách a ponechali prostor panu komisaři na odpověď. Hej Swinburne, děkuji, vítám vás tady, Lorde Hille. Já jsem se zabývala mnoha z těch nástrojů pro e, kapitálový trh, takže jsem pravděpodobně jeden z těch evidentních cílů nebo destinací, za kterými a chodí za mnou různí Eh, lidé z této oblasti, hovoří o tom, jaké inovativní produkty jsou součástí té vize kapitálové unie. Ale problém je v tom, že půl schůzky hovoří o eh, rozdílech a potom hovoří o dalších eh, nástrojích na trzích, jako je MIFID a další, jako současná úroveň dvě, které by mohly zabránit tomu, aby kapitálová unie vůbec vznikla. Například dnes jsme mluvili s týmem ESMA a komise a mě by, já bych ráda vyjasnila jednu věc, eh, zejména po té, co jsme tady eh, slyšeli, ten komentář o transparentnosti, kterou já velmi podporuji, ale mám určité pochybnosti ve vztahu k dloupisovým trhům. Když o nich eh, diskutujeme, tak si uvědomujeme, že Spojené státy mají velmi likvidní dloupisový trh. A podařilo se jim dosáhnout post obchodové transparentnosti u limitované série dluhopisů. Eh, MIFID na úrovni 1 to uznává a přesouvá tu zátěž na, to, na tu fázi po provedení obchodu, eh, tak si musíme uvědomit, že bychom měli také podpořit eh, vydávání korporátních dluhopisů v Evropě. A u několika článků v MIFIDu je potřeba, aby ESMA Eh, posoudili, jestli eh, to se jedná o maloobchodní nebo velkoobchodní investory. tak tam je řada kritérií o charakteristice různých trhů a dalších nekapitálových nástrojích. A mě by zajímalo, jestli souhlasíte s tím, že by některé tyto intervence nebo tlak na to, aby došlo k plnému zveřejnění, měly negativní dopad na tyto trhy a věřte tomu, že se vám, ESMI a komise, podaří regulovat tento trh eh, takovým způsobem, který nebude mít negativní dopad. Já myslím, že vaše otázka míří do jádra eh, obecné výzvy, kterou já se snažím vyřešit, tedy jak vykalibrovat správně tu rovnováhu mezi řízením rizik a potřebou nepříliš zatěžovat ty podniky a bránit tak růstu. A to já si naprosto uvědomuji. Po celou dobu, kdy se tím eh, zabývám, ať už mluvíme o CMU nebo úrovni 2 a implementaci těchto opatření. Transparentnost kterou přivodil mesec, je určitě vítaná. Musí to být dobře vyvážené s ohledem na prováděcí opatření, protože nechceme podkopat likviditu finančních trhů. Já rozhodně nemám vůbec žádný úmysl mm, narušit fungování dluhopisových trhů a já vím, že toto je téma, které vás velmi zajímá a e, ke kterému má e, mnoho lidí řadu obav. ESMA se tím zabývá určitě. Budou reflektovat i vaše názory. A já věřím tomu, že nakonec se nám podaří nalézt správné řešení. Měli bychom to pozorně sledovat a dávat na to, aby výsledkem byla rozumná kalibrace. Děkuji Petřešek za Alde. Děkuji vám, pane komisaři. I já jsem rád slyšel vaše slova o peněžních trzích. A já mám otázku o RBD. Nedávno jsme se dozvěděli, z Daily Telegrafu, že v Evropě by mohlo vzniknout nové miniřecko, což se týkalo eh, jedné rakouské hypoteční eh, banky, která zkrachovala a již se korutanská vláda zaručila až do výše 12 miliard euro. Nicméně Rakousko zavedlo zvláštní zákon, který říká, že státní záruky mohou být ehm, zrušeny. Ale to samozřejmě může být předmětem právní žalob. Pokud eh, bude rozhodnuto, že tyto záruky jsou nadále platné, tak by to mohlo narušit některé principy v evropských směrnicích, a je že věřitele by měli nést ztráty před daněmi poplatníky. A mě by zajímalo, jestli komise se tímto případem zabývala a souhlasíte s tím, že je to jakási zkouška BBRD a zajímalo mě, jestli v případě potvrzení těch záruk byste zvažovali změnu této směrnice. Děkuji za to, že jste eh, mě upozornil na tento případ, co jsem eh, říkal o BRD. Bylo to, že bychom rádi dosáhli pokroku, aby se to správně transponovalo můj celkový postoj k tomu je, že v důsledku těch reform, které byly podniknuty v posledním volebním období, je teď ten systém eh, dohromady mnohem odolnější, než tomu bylo v minulosti. K tomuto konkrétnímu případu, o kterém hovoříte, je potřeba říct, že je to velmi složitý případ, protože tam se aplikují jak stará, tak i nová pravidla A je potřeba si upřímně říci, že někdy existují přechodná období z jednoho systému na druhé, což vždycky eh, nebo může vést některým komplikovaným záležitostem. Vy jste se ptal, co eh, dělá komise. Komise je v úzkém kontaktu s rakouskými úřady ohledně tohoto případu. Nemáme všechny potřebné informace, abychom to mohli definitivně vyřešit, ale to předběžné hodnocení je to, že uplatnění PRD tady v tomto případě bylo oprávněné. Ta pravidla se tedy pomalu dostávají do oběhu. Já si nemyslím, že by teď bylo potřeba eh, ta pravidla nějak změnit, je potřeba to monitorovat. A Neřekl bych, že tento příklad je typický nebo jednoduchý a pokud um, se někdo stěžuje na dopad eh, třeba bail-inu na například německé banky, což ta druhá část vaší otázky, tak um, potom se tomu samozřejmě budeme věnovat. Děkuji. A nyní zaguje Miguel Viegas. Já mám ještě pár dalších otázek. Některé jsou obecné a jiné specifické. Většina těchto otázek souvisí se stabilitou finančního sektoru. Já bych byl rád, abyste nám v rámci možnosti vysvětlil, jaká je situace rozdělení bankovní činnosti investice a spekulace na jedné straně a na druhé straně obchodní činnost. To bylo považováno po krizi za zcela zásadní, bezprostředně po krizi, ale zdá se, že teď je to trošičku ponecháno stranou. Bankovní unie vznikala v situaci, kdy byly příliš eh, velcí giganti, příliš velcí na to, aby padly. To řešení, nebo tedy ta rezoluce, odpovídá žádná celá 4% toho, co je potřeba k tomu, aby se rekapitalizovala banka. Bude to stačit, nebudou zase občané muset platit? Mohou tyto mechanismy nějakým způsobem ovlivnit důvěryhodnost ECB, která plní dvě funkce, které nejsou vždycky slučitelné, to znamená bankovní dohled a výkon měnové politiky. Standard Poor's byl odsouzen nedávno k velké pokutě za to, že podváděl investory. Mě by zajímalo, jaké důsledky vyvozujete z tohoto rozsudku tím, že Evropa byla také velmi poškozena touto ratingovou agenturou. Děkuji. Well, on your, um, in, in reverse order, on credit rating. Takže nejdříve tedy věrové agentury, ratingové agentury. Máme zprávu z první poloviny tohoto roku ze strany komise, obecně o ratingových agenturách, takže se můžeme v kontextu toho na některé tyto záležitosti podívat. Pokud jde o ten váš první poměrně široký bod, který se týkal stavu bankovního sektoru a je, jeho kapitalizace. Můj názor je ten, jak jsem říkal před chvílí, že obecně je v mnohem silnější a odolnější pozici než v minulosti. Myslím si, že to komplexní hodnocení to jasně potvrdilo. A tento názor je poměrně široce rozšířen. Myslím si, že je důležité, aby ten fond pro řešení problémů bank se teď začal utvářet, aby i zde vznikla větší odolnost. Pokud jde o tu vaši poznámku ohledně nezávislosti, nezávislost je velmi důležitá a způsob, jakým byl vytvořen SSM, dodává tomuto mechanismu provozní nezávislost a myslím, že to dokazuje i v tom, jak přistupuje k věcem. Já už jsem zmiňoval kvality lidí, které jsme jmenovali do Rady pro jednotný dohled. Dobře, podle mě začali, mají před sebou velký kus práce, aby vše uvedli do provozu do ledna příštího roku, ale já jsem se s nimi všemi setkal a myslím si, že si uvědomují důležitost tohoto úkolu a že jej plní. Děkuji za zelené. My souhlasíme s tím, jak je obtížné pro malé střední podniky získat financování, že ty investice nebyly k dispozici Investice podle nás klesají také kvůli tomu, že vlády se jasně nezavázaly k transformaci vůči nebo směrem eh, k sektorům budoucnosti, takže si myslíme, že tyto pobídky jsou zásadní. Bankovní systém podle nás neposkytuje investice, ale my jako zelení si myslíme, že selhání tradičního bankovnictví je způsobeno deformací kapitálového trhu kvůli spekulacím, bankovní aktivity, sekuritizace, obchodu s deriváty a tak dále. Proto si myslíme, že by zde měla být regulace a směrnice o riziku by měla být lépe nastavena, aby lépe odpovídala potřebám malých a středních podniků. Myslíme si, že ty vztahové modely na eh, trhu lépe odpovídají potřebám malých a středních podniků. Důležitá funkce by byla také pro banky hodnocení úvěru a to vyžaduje úzký vztah s klienty. To je podle nás eh, výlučný úkol banka. Ráda bych tedy jen načetla několik myšlenek, které v této oblasti máme a zeptala bych se na váš názor. Navrhujeme, abychom se zaměřili, nebo aby se tyto retailové banky zaměřily na toto vztahové bankovnictví s malými a středními podniky, aby jim zajistili větší produktivitu. Rádi bychom také podořili, podpořili eh, diverzitu aktiv, aby podporovali místní ekonomiku. Myslíme si, že toto jasně a automaticky zajistí větší zodpovědnost. Také bychom chtěli, aby banky poskytovaly lepší poradenství malým a středním podnikům, aby se cítili připravené diversifikovat své zdroje financování. Také by zde měly být ratingové služby, jak zmiňujete i ve své zelené knize. A konečně bychom byli rádi, aby se Unie bankov, kapitálových trhů zaměřila na to, aby dlouhodobě zlepšovala život eh, evropských občanů Často jsou zde rizika, které je těžko diverzifikovat na místní úrovni. Já si myslím, že pokud to jsou nějaké konkrétní myšlenky, které chcete proskoumat, tak by bylo lepší, než abych vám tady poskytoval nějaké odpovědi, tak kdybychom o tom vedli zvláštní rozhovor. Můj obecný náhled je, a rád bych eh, toho dosáhl prostřednictvím Unie kapitálových trhů, abychom měli diverzifikovaný finanční ekosystém. Jasně, v některých částech místní bankovní systém se svými místními vztahy funguje dobře a podniky dostávají peníze, které potřebují na to, aby rostly. Ale když hovořím s některými novými členskými státy, tak jsem překvapen, protože oni mají méně rozvinuté kapitálové trhy a méně rozvinutou podnikatelskou tradici, že se v podstatě pozitivně staví k myšlence kapitálového financování. Problém je, pokud sázíte všechno na jednu kartu, pokud máte ekonomiku, která je závislá na bankovním financování a potom dojde k velkému ústupu bankovního financování, tak to má nepřiměřený dopad na vaše hospodářství. A to se tedy částečně stalo evropskému hospodářství v uplynulých letech. Takže já bych byl rád, kdyby se rozšířily, rozmnožily zdroje financování a aby se k ním mohly podniky dostat v různé fázi svého vývoje. My nejsme tedy příliš eh, šikovní v Evropě poskyt, v poskytování rizikového kapitálu. Často ty podniky začnou v Evropě, ale potom se přesunou do Spojených států, kde rozvíjí svou činnost. Často se jedná o inovativní, vysoce technologické podniky, oni se tam přesouvají, protože tam mají lepší podmínky. Já si myslím, že bychom měli být flexibilní, souhlasím s vámi, pokud jde o pobídky pro dlouhodobé financování a investice do infrastruktury, to je jedna věc, kterou se snažím mít na paměti. Děkuji, prosím kolegové, opravdu ne více než dvě minuty na otázku. Marko Zany, EFDD. Děkuji. Já mám dvě otázky pro pana komisaře. První je obecnější, týká se Unie kapitálových trhů. Vy a komise jste předložili svou zelenou knihu, předložili jste své úvahy, které se především týkají toho, že tento nástroj by měl pomoci malým a středním podnikům, které, jak známo, vytvářejí velký podíl evropského produktivního systému. Velké pochybnosti, které mám a které se týkají tohoto mechanismu, se týkají toho, jak sladit zájmy velkých finančních institucí se zájmy malých a středních podniků. Podle mě je těžké sladit tyto dva druhy zájmu. A Vidím zde riziko dalšího nedostatku financování reálné ekonomiky. Takže by mě konkrétně zajímalo, jaké jsou návrhy komise v tomto bodě. A ještě druhá otázka. Vracím se k BRRD. Pravděpodobně to bude, jak říkal kolega, že zde bude ten první případ oficiálního zapojení BRRD, ale mohlo by dojít k tomu, že dopady této směrnice BRRD nebudou stačit k tomu, aby vyřešili problém bankovního finančního systému v Evropě. Takže problém BRRD je ten, že bude řešit důsledky systémové krize a ne její příčiny. My máme odhady, které říkají, že Malá banka, jako je AP Adria, v roce 2015 bude mít velký dopad na zisky německého systému. Nemyslíte si ve světle toho, že bychom mohli být ambicioznější, odvážnější, jak tady, tak i eh, v radě, pokud jde o BSR, abychom navrhli skutečné eh, rozdělení těch bankovních eh, aktivit, abychom měli bankovní systém v Evropě, který bude zaměřen na reálnou ekonomiku. Tak k tomu oddělení. Tento výbor více než všechny ostatní se zabýval otázkou reformy bankovní struktury. Více než kdokoliv jiný v Evropě. Návrh tedy existuje. Myslím si, že pomůže poskytnout další zbraně pro to, abychom vyřešili problém těch velkých obrů, kteří nemůžou padnout, eh, nebo příliš složití na to, aby se řešily jejich problémy. Já se opravdu těším, až se na tom bude dále pracovat. Souhlasím s tím, že potřebujeme tento krok. Pokud jde obecně o BRRD, jak jsem říkal před chvílí, je to velmi časná fáze musíme zajistit náležitou transpozici a uplatňování všude v EU. Ale jsem si jist, že tomu tak je, tak tomu vždycky je v Evropské unii. Kontrolujeme ta opatření, když je zavádíme a kontrolujeme, že skutečně přinášejí to, co jsme od nich očekávali. Pokud jde o malé a střední podniky a financování. Můj základní přístup je ten, že se snažím dívat na škálu věcí, které mohou malým a středním podnikům v této chvíli znesnadňovat přístup k financování, které potřebují ke svému růstu. Nemyslím si, že je zde jediná odpověď. Něco souvisí s tím, jak můžete více rozvinout evropský průmysl s rizikovým kapitálem, jak můžete posílit evropské soukromé investice. Jak by to bylo, kdyby jiní investoři chtěli financovat do malých a středních podniků? asi se do toho nehrnou, když nebudou mít informace ohledně rizik. Pokud nebudou mít informace, tak pravděpodobně se do toho nezapojí, takže by šlo o lepší úvěrové informace, aby investoři věděli, do čeho mohou investovat. Jednoduché říci, že chci, aby velké finanční instituce převzaly financování malých a středních podniků. Já chci, aby zde bylo více zdrojů financování pro malé a střední podniky pro dlouhodobé investice pro infrastrukturu, protože si myslím, že by to bylo dobré pro celou evropskou ekonomiku. Děkuji, Barbara Kapel. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Pane Hille, vy jste nám zhruba před měsícem představil zelenou knihu o kapitálové unii. Eh, zde v tomto výboru říkal jste, že tato zelená kniha pomůže odstranit překážky na cestě za eh, unii kapitálových trhů, má odbourávat problémy, má zajišťovat růst a nová pracovní místa. Ale dnes jste rovněž eh, opakoval, že investice a úspory musí jít ruku v ruce a musíme odstraňovat další bariéry. Já bych chtěla zmínit dva cíle z té zelené knihy, to znamená lepší přístup ke zdrojům financování a vytváření nových zdrojů financování pro malé a střední podniky. Vy jste o tom mluvil. Venture capitalism to je velice důležité téma v tomto kontextu. Podívejme se na Venture Capital Report od Ernst Young, který říkal, že v ro- která říká, že v roce, v roce 2014 došlo k boomu venture kapitálu. E, jsou to peníze v řádech stovek miliard, e, z čehož zhruba e, polovina jde do USA, 18% do Číny a jenom 12% do EU. A chci se vás tím pádem zeptat, jaká opatření hodláte zavést, abyste venture capital posílil i v Evropě. Děkuji. Upřímná odpověď je, že momentálně vám eh, řádnou odpověď dát nemohu. Je moc brzy. Za prvé je důležité, abychom skutečně usnadnili eh, trhům venture capital v Evropě, aby se rozvíjeli. Protože myslím si, že fakt, že nadále vnímáme evropský biznis, který odchází pryč aby tam scháněl kapitál a to jednoznačně není dobré pro další rozvoj naší ekonomiky. Takže chápu potřebu, proč je toto potřeba udělat. Účelem té konzultace zelené knihy je, abychom oslovili co nejširší spektrum lidí, kteří pracují v oblasti venture capital nebo jiné, kteří pracují v občanské společnosti ve členských státech, aby nám poskytli své nápady o tom, co bychom mohli udělat. Zda třeba existují nějaké konkrétní překážky, které můžeme odstraňovat, nebo zda existují nějaké konkrétní kroky, které musíme podniknout. My jsme eh, se na to dívali v posledním mandátu, kdy byly zavedeny systémy VK a Jusef a k určitému postupu eh, již došlo. Eh, vy jste zmínila, že bylo vytvořeno mnoho různých fondů a já si myslím, že je potřeba podívat se na ta nařízení a zjistit, zda ty fondy fungují tak, jak mají a zda pomáhají učinit z oblasti venture capital a eh, z fondu pro social entrepreneurship tak atraktivní nástroje, jakými mají být. Nicméně eh, jsem samozřejmě i nad rámec toho otevřen jakýmkoliv eh, po poznámkám nebo doporučením, jakým způsobem bychom dosáhli co nejlepšího rozvoje v této oblasti. Děkuji, Danuta Hybner. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, eh, velmi ráda vidím, že berete vážně všechny tři ty pilíře té vaší stylizované unie kapitálových trhů. To znamená nejenom ten mediační pilíř, ale i ten pilíř poskytovatelů finančních prostředků. E, má otázka je, máte už dnes alespoň částečně jasno v tom, co můžete udělat, abyste aktivovali úspory tak, aby tyto neodtékaly pryč, ale třeba aby přicházely další úspory do evropského kapitálového trhu. Zmínil jste e, finanční gramotnost lidí, to je velice důležitá věc. Obecně za to se chci zeptat, myslíte si, že skutečně musíte jednat prostřednictvím nařízení? Nebo že byste třeba mohli využít, já nevím, síly na trhu nebo propagaci osvědčených postupů nebo něco takového. Zkrátka, vidíte zde tu potřebu jednat v nařízení nebo i jinak. Vnímáte třeba riziko, že ve finále bychom mohli mít nějaký nástroj, který naopak bude eh, od úspor posouvat ten kapitál do, kapita- do eh, nástrojů kapitálového trhu, kde je samozřejmě větší riziko. A co s tím? A má druhá otázka se týká FTT. Vy jste o tom nemluvil, ale myslím si, že v kontextu Unie kapitálových trhů je FTT Ehm, taková jaksi samozřejmá volba. Jak se na to díváte? Protože fakt je, že stávající FTT bylo připraveno v úplně jiných podmínkách, jak na globální, tak na evropské úrovni. Nevím, může komise v tomto intervenovat? Teď je to zaseklé někde v tom procesu spolupráce, já nevím. Myslíte, že je zde potřeba s tím něco udělat, nebo na to máme úplně zapomenout, nebo co s tím? Děkuji. Děkuji. Zaprvé ta obecnější otázka o regulaci osvědčených postupech. Můj názor je ten, že tam, kde je potřeba vytvářet novou legislativu a třeba bude potřeba vypracovat nějakou legislativu k sekuritizaci, Ale pokud můžete těch žádoucích cílů dosáhnout bez legislativy, například sdílením osvědčených postupů nebo různými iniciativami průmyslu, tak jsem pro tuto nelegislativní cestu. Částečně proto, že legislativa dlouho trvá. A o tom už mluvila eh, Nina Gill. Eh, eh, souvisí to s naléhavostí. Pokud můžeme většinu, většiny z toho, co chceme v nějaké oblasti dosáhnout bez legislativy, nebo bez regulací prostě, tak eh, to rád podpořím. Obecně za to, když eh, se podívám na další kroky, a to bude později v letošním roce eh, v oblasti Unie kapitálových trhů, myslím si, že to bude takový mix legislativní a nelegislativní práce. Takže tolik k tomu. Co se týká úspor obecně, je jasné, že, eh, jak si já doufám, že se nám podaří vypracovat širší škála nástrojů, která zatraktivní a usnadní další rozvoj Ehm, větších kapitálových trhů v Evropě, které budou atraktivní jakožto projekty, do kterých se dá investovat. Samozřejmě lidé musí investovat do něčeho kvůli penzím. Kromě hospodářských výzev máme i demografické výzvy. Je potřeba, abychom lidem umožnili, abychom lidi podporovali v tom, aby dlouhodobě spořili a aby firmy, které přitahují tyto investice, je mohly e, opětovně investovat. A aby to šlo, musíte mít dobře regulovaný trh a investoři si musí připadat bezpeční. Takže to, jak jste se ptala, jestli budeme podporovat kapitálové trhy jestli to je nějaké riziko, tak odpovídám, že je potřeba, aby kapitálové trhy byly dobře regulovány. Co se týká e, daně z finančních transakcí, FTT, jak víte, pan Moskovici to má na starosti a já osobně jsem vždy byl toho názoru, že toto téma je tématem, které je nejlépe řešit na globální úrovni, protože, hrajeme, eh, protože žijeme ve skutečně velmi propojeném a konkurenčním světě a to si musíme uvědomovat. Eh, role komise bude poskytnout členským státům, které toto chtějí dotáhnout ještě o krok dál technickou pomoc, což se momentálně děje. Pan Moskovisí řekl, že se momentálně snaží dosáhnout realistické a ambiciozní dohody. Z mého hlediska já bych asi řekl, že dopady FTT na finanční stabilitu Unie kapitálových trhů, na pracovní místa a růst musí být náležitým způsobem zohledněny v tom, až budeme tuto myšlenku prosazovat dále do budoucna. Děkuji. Hukpaji. Merci, monsieur le président. Bonjour, monsieur le commissaire. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Jak všichni víte, ECB nedávno oznámila spuštění programu kvantivní uvolnění a Mario Draghi tisko prohlásil, že tento program by měl bojovat proti rizikům pro finanční stabilitu a mě by zajímal váš názor na tyto kroky ECB. Je potřeba to změnit nebo jestli sdělíte stejný názor na ta rizika. Potom ke kapitálovým trhům. Tady je potřeba odstraňovat překážky, které brání tomu, aby podniky měly přístup k financování, zejména malé střední podniky, jak se o tom často hovoří, ale já si myslím, že pokud chceme lépe podpořit reálnou ekonomiku a, jak jste také říkal, podpořit eh, například dlouhodobé infrastrukturní projekty, tak je potřeba eh, vybrat produktivní <clears throat> projekty, ale víme, že eh, v mnoha zemích Eh, fungují ta veřejno-soukromá partnerství a ty projekty různým způsobem. to by také mohlo mít dopad na eh, ty kapitál trhu. Máte na to nějaký názor, nějaká opatření, která by eh, umožnila stejné zacházení s těmito projekty ve všech členských státech a další věc. Už o tom také byla řeč. V rámci kapitálových trhů se jedná často o sekuritizaci a řada našich občanů nebo asociací nebo další organizací má trochu strach z toho, že by tento systém mohl způsobit stejné škody, jako to bylo před několika lety. Přitom všichni víme, že ten systém může fungovat, ale potřeba ho dobře nastavit, dobře regulovat a proto se vás zeptat, jak byste mohl ujistit všechny Evropany, že máme nástroje, které by mohly zabránit tomu, aby eh, nám nehrozilo to samé, co před několika lety. Um, Děkuji. Tak nejprve ta sekuritizace. Je velice důležité, abychom s tím, jak se bude rozvíjet naše myšlení na toto téma, proto k tomu probíhá konzultace, abychom si uvědomovali, co se stalo v minulosti. To poslední, co kdokoliv chce, eh, troufnuli si říct, včetně mé osoby, je, abychom znovu vytvořili problémy, které už tady jednou byly. Takže všichni si velice jasně uvědomujeme, že taková ta riziková sekuritizace byla součástí problému a k tomu se nikdy nesmíme vrátit. Proto si myslím, že potřebujeme být opatrní v tom, jakým způsobem se budeme vracet k tomu, abych tak řekl, k tomu tématu sekuritizace, která bude jednoduchá, transparentní a standardizovaná. Mě trošku uklidňuje to, že například ECB nebo Bank of England, IOSCO a další už přemýšlejí velice pečlivě přesně o tomto tématu a podporují nás v tom. A nejsou to organizace, které od nás budou chtít riziko. Samozřejmě bude potřeba, abychom postupovali velice opatrně a za podpory a z diskusí, z co nejširší diskusí s průmyslem a s tímto výborem, kterému je toto téma velice drahé. Takže to je důležitý krok správným směrem. Máme tříměsíční konzultaci, ta skončí na konci května a pak budeme mít připravené návrhy a bude to muset být legislativní návrh. Co se týká eh, Unie kapitálových trhů, ano, jeden z účelů tohoto celého je pokusit se navýšit eh, dostupnost financování pro malé a střední podniky. A opět si myslím, že jakožto součást té zelené knihy se i tady chceme zaměřit na všechny možné způsoby, jakými tohoto můžeme dosáhnout. Co se týká možností, jak zatraktivnit eh, různé fondy sekuritizací nebo něčím podobným, ať už jde o požadavky pro pojistitele a tak dále, tak ta opatření budou ta, která budou aplikována napříč EU, to znamená, bude to velmi konzistentní. Co se týká eh, vašeho prvního bodu, tedy quantitative easing a obecně stavu hospodářství, to je součástí mé odpovědnosti stejně jako finanční stabilita. Tady je potřeba, abychom byli bdělí a sledovali jak makroprudenční rizika, i mikroprudenční rizika. My se snažíme eh, dbát na obojí. Ta makrorizika eh, se většinou řeší prostřednictvím ESOB a eh, naším úkolem je, jak víte, ještě v průběhu tohoto roku se zaměřit na možné nové aranžmá v této oblasti a zjistit, zda je potřeba provést nějaké změny. Ale obecně za to si myslím, že rozhodně musíme mít obě oči otevřené, ale jednoznačně to bude dělat i pan Draghi na úrovni centrální banky. Děkuji. Brian Hayes. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři, ve výboru Ekon. Blahopřeji vám k tomu, že jste zatím navštívil devět členských států a chci vám i vašim kolegům poděkovat za tuto otevřenost, že chcete jezdit do členských států a poslouchat lidi, kteří se zajímaví, zajímají o finanční služby, zejména jste ochotní poslouchat spotřebitele, což je dobrá iniciativa. Má otázka se týká dohody TTIP. Eh, vy jste, myslím, poměrně jasně dnes řekl, eh, že eh, ty komentáře 25. Eh, února, kde jste hovořil o stavu jednání. K tomu, myslím, se hodí poznamenat, že zde dochází k zásadnímu rozdílu mezi spoluprací na straně jedné, která se týká hlavně neformálních dialogů a takového toho tik-tak mezi Evropou a USA a mezi společnými pravidly na straně druhé. Mohl byste prosím trošku rozvést své názory na tyto dvě otázky? Já jsem ten váš únorový projev eh, analyzoval, říkal jsem si, co vlastně chceme. Já si myslím, že by byla katastrofa, kdyby součástí té typu nebyla velmi rozpracovaná finanční kapitola a minimálně bychom měli chtít alespoň dohodu mezi USA a EU o finančních službách. Vím, že USA Eh, mají takový názor, který jde proti té jedné univerzální regulace, ale říkám si, zda by nebylo možné se třeba alespoň přiblížit standardům IOSCO. Byť třeba budeme mít ve finále dvě různé regulace. Ale jedna z těch oblastí, která je zásadní a kde parlament hraje vedoucí roli, je otázka těch eh, peněžních trhů. A eh, i USA vlastně minulý červenec, se v této oblasti dál posouvaly. Chci se zeptat, jak vnímáte současný stav vyjednávání EU-USA v této věci? Děkuji. Za prvé, děkuji vám za obecné poznámky a za to, že jste mi poděkoval za návštěvy v členských státech. A já samozřejmě rád cestuji do členských států a rád eh, slyším o mojich eh, specifických podmínkách, rád eh, setkám zástupy, se zástupci spotřebitelských koordinací, ale samozřejmě také z praktiky s těmi, kteří nabízejí finanční služby, protože <clears throat> si myslím, že je to rozumné se dozvědět o tom, jaký je dopad těch plánů, které my provádíme tady. Oni na to kolikrát mají velmi odlišné názory jako my. Nemyslím si, že legis, přijímat legislativu je možné izolovaně. Co se týče TTIP a Spojených států, současné situace, tak eh, vy jste, myslím, to shrnul eh, velmi výstěžně. A sice to, že je potřeba snažit se dosáhnout eh, lepší spolupráce. U finančních služeb hovořím o velmi regulovaném průmyslu a finanční regulace je v podstatě může sloužit eh, k tomu, aby se reguloval přístup eh, na trhy a proto bychom neměli mít eh, něco, co by se nám nevyplatilo. Asi tak musíme uvědomit, že bychom měli poděkovat té globální organizaci, která společně se snaží vypracovat globální standardy pro tu oblast. A dále bychom se měli snažit eh, zlepšit spolupráci také u aplikace pravidel, která kolikrát vyplývají z těchto globálních standardů. Ve většině případů je vše v pořádku, ale u některých věcí, například CCPs, to je jeden příklad za všechny, tam věci v pořádku nejsou. A stávající regulační fóra kde se diskutují tyto otázky mezi EU a USA, jsou velmi neformální, není to nic na vysoké úrovni a já si osobně myslím, že nám to ani neposkytuje tu dostatečnou úroveň, abych tak řekl, vážností, eh, kterou bychom potřebovali. Takže to bylo sdělení v USA a myslím si, že mě pochopili dělali si trošku obavy o to, zda náhodou nechceme eh, jim rozebrat Dodd-Frankův Act, což je velice citlivé téma v USA, ale samozřejmě i nadále budeme v tomto pokračovat, protože je to důležité téma. Ano, to máte pravdu, říká pan předseda a souhlasím s vámi. Leonas Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři. Já jsem měla pro vás tři otázky a doufám, že je zodpovíte velmi rychle. První se týká ne vlastního návrhu kapitálového trhu, ale většina našich, eh, posl- našich eh, občanů platí poplatky, má problémy s tím, aby si otevřeli bankovní účet v zemi, kde nemají trvalý pobyt a tak dále. Je to spousta takových drobných věcí, které musíme zlepšit pro fungování měnové a finanční unie a bylo by vhodné se nad tím zamyslet. A teď zelená kniha. Jedna otázka. Cílem zelené knihy je rozšířit sortiment produktů a služeb, finančních služeb, které mohou subjekty využívat s výjimkou toho tradičního bankovního kanálu. A ta zelená kniha tedy sází na nutnost harmonizovat daňové režimy, harmonizovat účetní normy, harmonizovat například zákony o insolvenci, které například v mé zemi mají velké vady. Potřebujeme tedy harmonizovat tento rámec, abychom umožnili efektivní distribuci kapitálu. A otázka je, do jaké míry jak si myslíte, že budeme moci v těchto aspektech postoupit, také s ohledem na závazek předsedy komise pana Junkera, že harmonizuje daňový základ eh, pro daň placenou společnostmi. A poslední věc, eh, tak koncepce bankovní unie a kapitálová unie. Jak to sladíte, když ne všechny země, které budou v bankovní unii, budou také, nebo omlouvám se, omlouvá se řečník, ne všechny země, které budou a eh, v unii kapitálových trhů budou v bankovní unii. Jak vidíte vztah mezi těmito dvěma uniemi, aby měli opravdu velmi silné, silné propojení. Děkuji. Um, on, well, on, you... Děkuji. A co se týká vašeho posledního bodu, tedy jaký je ten vztah? Eh, za prvé, abych začal od základu, eh, Unie kapitálových trhů je, jak říkáte, pro všech 28 států a musí být pro všech 28 států. Je to klasický projekt eh, jednotného trhu. Bankovní unie byla vytvořena za účelem řešení konkrétního problému a myslím si, že ho vyřešila poměrně úspěšně a Unie kapitálových trhů má řešit trošku jinou výzvu. Myslím si, že bankovní unie pomáhá podpořit eh, eh, Unii kapitálových trhů, ale Unie kapitálových trhů není také bankovní unie, pokud mi rozumíte. Takže ono se to vzájemně doplňuje a myslím si, že je velice důležité pro eh, jednotný kapitálový trh, aby celá 28 měla pocit, že to je něco, z čeho mohou mít prospěch a čeho by se měla účastnit. Co se týká nesolventnosti a daní, opět eh, k tomu se vrátíme později letos s konkrétnějšími návrhy v různých oblastech. Eh, samozřejmě lidé často říkají, že pokud máte velmi divergentní zákony o nesolventnosti a jako investor nevíte, co se stane s vašimi penězi, když nějaká firma, do které investujete, zkrachuje, tak to je skutečně odrazující věc. Nicméně ono to není tak úplně jednoduché. Eh, kolegyně Věra Jourová má toto na starosti a bude se mnou spolupracovat a zaměříme se na to, jaké konkrétní kroky můžeme v této oblasti podniknout. Co se týká toho, co jste říkal základního, o základním bankovnictví a bankovních kontech, kontech já jsem toto diskutoval se zástupci nizozemského parlamentu zrovna včera. A myslím si, že v kontextu zelené knihy, kterou chci později letos představit, co se týká té maloobchodní stránky finančních služeb, tedy jak funguje ten systém pro občany. Myslím si, že zde bychom se měli zaměřit na některá tato témata ještě jednou a měli bychom zajistit, že ty kroky, které jsme třeba již podnikli, abychom dali spotřebitelům více vyšší úroveň ochrany nebo vyšší, větší práva, dobře fungují a jaké případné další kroky musíme ještě podniknout. Děkuji vám. Palvo Zalba. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejdřív se omlouvám za to, že jsem si nemohl poslechnout váš úvodní projev, ale děkuji vám za vaše slova, která se týkala schválení zprávy o směném kurzu. Také blahopřeje k té zelené knize o kapitálové unii. Je to podle mě dobrý výchozí bod, dobrý dokument. Doufejme, že bude co nejrychleji skutečností. Dnes dopoledne jsem se v mém městě Pamploně zúčastnil pracovní snídaně s předsedou jedné důležité asociace malých a středních podniků ve Španělsku a on si stěžoval, že jeden z hlavních problémů španělských malých a středních podniků, a myslím si, že to není jen problém mé země, ale i ostatních jeho evropských zemí, je to tedy věc, která jim brání v růstu a vytvářet pracovní místa. Pořád se tedy nemohou dostat k financování. Já souhlasím s tím, co jste říkal ohledně Unie kapitálových trhů, ale vysvětlete podnikateli, majiteli malého středního podniku, jak by Unie kapitálových trhů mohla pomoci v okamžiku, kdy jim banka řekne, že jim nemůže poskytnout úvěr že má tedy jiné alternativy. Máte veškerou mou podporu, ale kdybych já byl malý a střední podnikatel, jak mi vysvětlíte, že někdo, nějaký subjekt eh, z Německa může poskytnout malému a střednímu podniku ve Španělsku úvěr? Děkuji. Uh, well, thanks for that. And, uh... Děkuji za vaši otázku. A já doufám, že brzy, za několik týdnů, Eh, se mi podaří jet do Španělska, hovořit tam o kapitálových trzích, ale se setkám také s představiteli menších firm. A první věc, kterou bych chtěl říct vám, a to jste určitě také slyšel, že je potřeba je vybízet k tomu, aby přišli s jakýmikoliv praktickými návrhy týkající se toho, jak by bychom to měli eh, regulovat a přitom zohlednili jejich potřeby. Já si myslím, že různé firmy v různých fázích svého rozvoje mají různé potřeby. A i, um, v různých oblastech, je to eh, v, rů, v různých českých státech na různém stupně vývoje a někde ty vztahy fungují dobře, někde asi ne, přestože bych eh, také na okraj chtěl říci, že v některých státech, kde mají pocit, že to funguje velmi dobře, tak pořád eh, se setkám se zástupci menších firm, kteří říkali, že nemůžou získat úvěr a hledají alternativní financování. rizikového kapitálu nebo vstupu podnikatelů a tak dále. Když, když eh, si někdo založí menší firmu, tak si myslí, půjdu do banky, pak ale zjistí, že to je komplikovaný proces a ničemu to nevede, tak se eh, dozví o tom, že někdo, nějaký investor je ochotný si koupit podíl v té firmě. ale ne, tak to, jak dát lidem možnosti volby, jak jim usnadnit eh, fungování a také umožnit eh, fungování rizikového kapitálu, akciové trhy, eh, aby všichni tyto aktéři měli větší zájem o to, jak investovat. Také je to asi kulturní věc. Podobně jako vy si myslím, že to je důležité. Měchom si také uvědomit, že nemůžeme nutně, eh, nemůžeme nutně všechno ošetřit legislativou. Můžeme nabídnout různé možnosti a potom eh, bychom na tom měli začít pracovat. Děkuji. A poslední řečník Paul Tank. Děkuji pane předsedo, děkuji pane komisaři, že jste sem přišel. Já k tomu mám trochu jiný přístup. Vy jste eh, hovořil na úvod o tom, že by všechno mělo přiměřené, že abychom se měli shodnout na společném programu pro eh, zaměstnanost a růst. Ale víme, že jde také o to, jak zohlednit eh, zájmy eh, co největšího počtu aktérů z reálné ekonomiky. Pořád eh, se bude docházet k různým negativním jevům při finančních služeb, hypotéky se prodávají zákazníkům, kteří se nemůžou dovolit a, a tak dále. A po všech těch letech je velmi těžké důvěřovat tomuto sektoru, že bude sloužit zájmu reálné ekonomiky. Mám následující otázku. Vidíte, že komise by měla mít roli při nastolování důvěry ve finanční sektor a s tím také souvisí to, že se chce tát, jestli vidíte, že by komise měla také uplatňovat měkčí přístup na rozdíl od eh, pouhé regulace, například i nějakého kodexu pro bankéře, tak jak to známe z Holandska. A potom ještě jedna konkrétní otázka týkající se údaje kapitálových trhů. Zajímalo by mě, jestli eh, by, pokud by vznikly registry úvěrových informací o nebankovních subjektech, eh, tak eh, by to mohlo zlepšit zájem o investování do nich, ale to by se také vyžadovalo spolupráci bank. Děkuji. Já s vámi souhlasím v tom, že Otázka důvěry a hodnot a standardů je nesmírně důležitá. A já bych rád byl v pozici, kdy mohu říci, že finanční eh, sektor hraje eh, svou roli při podpoře reálné ekonomiky. A rád bych je potom um, jim potom dělal reklamu. Nemyslím si, že by bylo dobře, aby to mělo nějaký, eh, aby to mělo špatnou pověst, rozhodně není dobré pro někoho. A byl bych velmi rád, kdyby se to podařilo hlavní břemeno podle mě leží na nich. Bylo by to správné vedení. Můj názor, který se možná liší od názoru ostatních, je ten, že je sice možné e, zavádět různá pravidla, systémy a hlášení a tak dále, ale ty hodnoty musí vyplývat z těch lidí samotných a z toho, že jsou někým vedení, kdo v ty hodnoty věří. Pouze čistě regulační přístup hrozí tím, že všechno nesmírně zkomplikuje, oni potom budou donuceni se najmout více právníků, kteří se naučí v tom systému fungovat, ale nevede to ke skutečné změně eh, hodnot. A to potřebujeme především. Ale to je podle mě asi největší problém, se kterou se oni teď potýkají, já tomu často hovořím a já si myslím, že oni sami si to uvědomují, že je to pro ně obrovská výzva. Teď k uvěrným informacím o malých menších firmách. Ano, to je nesmírně důležitá informace. V tomto okamžiku je to tak, že banky jsou velmi často ty subjekty, které ty informace drží a jedna z věcí, který kde je to, jestli je vůbec možné mít nějaký systém, který by eh, nabízel srovnatelné informace o úvěrové historii podniků. A tady musíme postupovat velmi opatrně, abychom nevnutili eh, systém, který by vlastně vedl k tomu, že ty firmy nebudou chtít, aby se do toho dostali a aby se stali oběti, obětí, protože tomu budou bránit. Protože nechceme, abychom, eh, aby v výsledku vznikl systém, který nebudou chtít ani investoři, ani podniky. Ale pokud k tomu budete mít nějaké připomínky, nebo máte nějaký holandský, holandské příklady, tak to, eh, tak to rád poslechnu. Já vám děkuji, pane komisaři. Myslím, že to bylo nesmírně užitečné a zajímavé. Byste Eh, zmínil celou řadu důležitých věcí a samozřejmě se těšíme na další spolupráce, zájmu našich občanů. To jsou všechno věci, na které musíme spolupracovat a děkuji vám za vaši podporu v řadě legislativních eh, projektů, na kterých pracujeme. Takže ještě jednou děkuji, děkuji za vaši přítomnost.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 Colleagues, may I ask you to take seats so... Vážení kolegové, prosím, eh, usaďte se, ať můžeme přistoupit k hlasování. Nachystejte si hlasovací karty. Nejprve ověříme, že systém funguje. Takže já zahajuji hlasování, jenom je to zkouška. Hlasujte, prosím. Still a number of colleagues to vote. Jste pořád nehlasovali všichni? Okay. Czech liberals for the moment. Liberál ověříme. jeden další hlas. Takže teď mám zpět. To je v pořádku. Končím to hlasování. EKR. Pan Luke, toho musíme počítat. Zvlášť v případě elektronické hlasování. A teď tedy budeme hlasovat o zprávě Ráto Soru, právní zpráv a transparentnost obchodu zajištění financování. Nejprve eh, pozdravací návrh 118. kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 9, kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 120 a 121 na pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis A, první část, kde pro, proti, drželi se, přijato. Komprom, eh, druhá část, kde pro, proti, ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis B. Ne pro. Proti. Drželi se. Přijato. Pozvací na 3, Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. Kompromis C. Kde pro? Proti. Drželi se. Přijato. 137. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Přijato. 138. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis D, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 141, kde pro, proti, proti, zdrželi se. Ověříme. 141. Můžete hlasovat. Jeden SPV navíc. Ještě pořád. Teď už to je Pořádko. pořádku. Končím hlasování. A dva ještě proti, takže zamítnuto. Termosa a pan Lukas jsou také proti. 143. No pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 144. No pro? Proti? Drželi se? zamítnuto kompromis E, jsme pro, proti, zdrželi se, přijato. 150, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 150, eh, hlasujte prosím. Jeden CPP navíc, teď už to je v pořádku. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Ne, dva ještě navíc, takže je to přijato. Třicet dva, jde pro? Proti, drželi se. Přijato. tři, jde pro? Proti, drželi se. Přijato. 154, jde pro? Proti, Zamítnuto 155, kde pro, proti, drželi se, ověříme 155. Můžete hlasovat. Jeden CPP navíc. Končím hlasování. Kolik tam přidat? Je to zamítnuto. 34, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, kompromis F, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, 156, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 157, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 158, kde pro, proti, proti, Ověříme to. A podle mě to zamítnuto, ale ověříme to. Tedy přijato, opravuje se pan předseda. Že je potřeba přičíst dva hlasy. Jeden za e navíc. Končím hlasování. Dva tam přečteme, takže je to přijato. To bylo 158, teď 35, kdo je pro, proti, že je se zamítnuto. 36. Because I think you made a mistake, yeah. I saw, sorry, I saw, okay, 35 in favor. 35, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme 35, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 36 pro. Proti. Takže se zamítnuto. 159, kde pro? Proti. Drželi se. Zamítnuto. 37, kde pro? Proti, Drželi se Přijato. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 166. Pro. Proti? Přijato. 167. Pro. Proti? Ověříme 157. Můžete hlasovat. Jeden ZPP e navíc. Končím hlasování. Přečítám tam dva, takže přijato. 168 D pro. Proti drželi se. Zamítnuto. 169 pro. Proti. Přijde mi to, že je to většina, ale ověříme to. Hlasujte prosím. Končím hlasování. Přijato. 170, kde pro? Proti. Drželi se. Přijato, ale asi to věříme. Hlasujte prosím 170. dva další navíc proti, takže je to zamítnuto. 42, to je pro, proti, takže je se přijato. 172, to je pro, proti, takže je se. Přijato. 44, kdo je pro, proti, drží se přijato, 45 pro, proti, drželi se. Přijato 46, to je pro, proti, drželi se. Přijato kompromis H s ústním pozměňovacím návrhem. Nejprve ten ústní pozměňovací návrh, to je pro, proti, zamítnuto, ale uvěříme to a hlasujeme o tom ústním pozměňovacím návrhu. Jeden CPP navíc. Děkuji. Končím hlasování. Zamítnuto. A teď tedy kompromis H bez uh, té změny. Kdo pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 100. 117. pro? Proti? Drželi se Ověříme. 117. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Přijato. Kompromis I. Kdo je pro? Proti. Drželi se přijato. 203. Kdo je pro? Proti drželi se zamítnuto. Teď kompromis je, zde má ústní pozměňovací návrh, nejprve ten první ústní pozměňovací návrh navržený GUE, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní druhý ústní pozměňovací návrh navržený zelenými, kdo je pro, proti, zamítnuto. Ale ověříme to. Druhý pozměňovací návrh, takže můžete hlasovat. Konč, zamítnu to. A teď eh, kompromis je a nejprve první část je pro, proti, přijato, druhá část pro, proti, drželi se, přijato. A přecházíme k uznacím číslo 205. Kdo je pro, proti, drželi se, zamítnuto. 206 je totožný, takže 57, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 59 pro, proti, zdrželi se přijato, 207 ne pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, přijato, 67 pro, proti, zdrželi se přijato, 68 ne pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zdrželi se přijato, 216 do je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71 do pro, proti, zdrželi se přijato, 72 do pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se přijato, 74 do pro, proti,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 přijato. 82 pro, proti, zdrželi se. Přijato 81 a 218 pro, proti, zdrželi se. Přijato 219 pro, proti, zdrželi se. Přijato 82 pro, proti, proti. Přijato. LD bylo pro, jestli se nepletu, tak to bylo přijato. 220 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 221 je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 83 je pro, proti, oběříme 83, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 222 nepro, proti, drželi se. Nevidím, že by někdo zadal ruku, takže ověříme 222. Můžete hlasovat. Jeden CPP pořád navíc. Končím hlasování a bylo to přijato. 223 je v souladu, kdo pro proti, drželi se zamítnuto, 204 jde pro, proti, drželi se zamítnuto, 205 jde pro, proti, drželi se zamítnuto, 84 jde pro, proti, zamítnuto, 206 jde pro, proti, zamítnuto, 207 jde pro, proti, drželi se Zamítnuto. 228 jde pro, proti zdrželi se. Přijato. 85 bylo staženo. 86 jde pro, proti zdrželi se. Přijato. 230. 231 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 232 jde pro, proti zdrželi se. Zamítnuto. 233 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 234, ne, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 235, ne, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 236, pro, proti, zdrželi se, přijato, 237, ne, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 238, ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 239, ne pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 242 pro, proti, proti, zamítnuto, podle mě, KR bude také proti, takže zamítnuto. Chce to někdo věřit? Ne? Kompromis K, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis L, kde pro, proti, e, zdrželi se přijato. Poznací na číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 91, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 92, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 93, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 94, kde pro, proti, zdrželi se ověříme, číslo 94. Můžete hlasovat. Končím hlasování a bylo to přijato. Teď 95, jde pro? Proti? Zdrželi se. Já bych to radši ověřil. 95 ještě jednou, elektronicky prosím hlasujte. Končím hlasování, teď to bylo zamítnuto o jeden hlas. 98 Jde pro. Proti. Ověříme 98, kdo je Můžete hlasovat. Ještě nehlasovali všichni? Končím hlasování. To nerozhodně. Plus dva proti, takže zamítnu to. Šest, jde pro? Proti. Takže ověříme šestku, můžete hlasovat. Bylo to přijato. Sedm, kdo je pro? Proti, drželi se. Přijato. 103, nepro proti, zdrželi se, ověříme 103. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Dva pro, takže přijato jeden hlas. 105. pro proti, drželi se, přijato. 107, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 109, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 111, kdo pro, proti, ověříme, 111. Končím hlasování. Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. 116. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Přijato. Teď budeme hlasovat o textu, jak byl pozměněn. Jmenovitým hlasováním. Hlasujte, prosím. Pořád jde navíc EPP. Končím hlasování. sedm pro, 2 proti, 6 se zdrželo plus 2, takže 49 pro. A teď legislativní usnesení. Hlasujte prosím jmenovitě. Končím hlasování. Stejný výsledek. Teď budeme hlasovat o rozhodnutí vstoupit do jednání s radou podle pravidla 73. Tady je vyžadovaná absolutní většina, můžete hlasovat. Opět jmenovitě. Končím hlasování. 28 pro, plus 2, takže 50 pro, 5 proti 2 se zdrželi a já chci poblahopřát panu zpravodajovi. Takže jsme teď rozhodli o zahájení jednání s radou okamžitě. A můžeme přejít k dalšímu bodu Draft opinion on recommendations to the European Commission on the negotiation. A to je Jepe Kofot a jeho zpráva doporučení Evropské komise ohledně jednání o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic. Jsme připraveni? Kompromis. Co to je? A. Kompromis A. Čtyři části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tři. A to Druhá část, kdo je pro, kdo je proti? Ověříme druhou část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 26 a 28, takže je to zamítnuto. Zamítnuto. Třetí část.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 One EPP to me. Jeden za EPP navíc. Je to přijato. 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 23. Zahajuji hlasování.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 Nevidím ruce, takže ověříme pozměňovací návrh 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ještě promiňte, jeden za EPP navíc. Teď končím hlasování. Je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tremosa a Luka jsou proti, takže zamítnuto. Teď Kompromis D, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže nejdříve ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme ústní pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování.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 Končím hlasování. Ti dva, kteří jsou navíc, byli proti, ale pořád je to přijato. Kompromis E. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 60. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme pozměňovací návrh 60. Zahajuji hlasování.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 Jeden za EPP navíc. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 78, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 78. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto.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 Ověříme 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis I. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 109. Ještě zde je o, u 107 žádost o oddělené hlasování. Je to v té části kompromisu, takže 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 109, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 109, zahajuje hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Je to přijato. 110. Kdo je pro, kdo je proti? Ověříme 110. Končím hlasování. Je. Je to v každém případě zamítnuto. 111 je staženo, takže 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 112. Zahajuji hlasování.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 Čtvrtá část, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ti dva, co nehlasují pomocí karty, jsou proti, takže je to zamítnuto. 128. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme 128. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ti dva jsou proti, takže je to zamítnuto o jeden hlas. 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 141, 2, 3 a 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 149, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme 149, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ještě ověříme 150. Končím hlasování. Je to přijato. 151. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 152. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? 153, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 100. Chcete ověřit 153? Dobře, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to přijato. 160. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme 160, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 156, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 157, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 100. 59, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 161, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto a závěrečné hlasování o takto pozměněném textu. Je to stanovisko. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Elektronické, ale nejmenovitě. Končím hlasování. Takže 34 pro, 13 proti a 9 se zdrželo. Velké blahopřání zpravodaji. A bohužel, než skončíme, tak mám ještě pár sdělení, budu velmi stručný. Směrnice o platebních službách, trialog o PSD 2, naplánovaný na 26. března, musel být zrušen kvůli nepředvídatelným závazkům pana Tajányho, takže příště to bude 16. dubna 2015 a shrnutí doporučení a rozhodnutí, která budou přijata nebo která byla přijata 10. března na zasedání koordinátorů v návaznosti na majštatovou zprávu o mezinárodních reportingových standardech a pro zavedení systému včasného varování se koordinátoři rozhodli, že jmenují trvalý tým zpravodajů a stínových zpravodajů. Bude tam probíhat rotace, aby se tím posílila schopnost parlamentu sledovat tyto práce. Za druhé, 14. dubna ten náš příští slot budeme věnovat nejdříve zprávě EBA, pokud jde o úvěrové hodnocení a jeho přizpůsobení a také veřejná konzultace EBA o zdravé politice odměňování v rámci CRD4 a také za třetí konzultaci EBA o návrhu regulačních standardů ohledně kritérií pro minimální požadavky pro MRL. Prezentace a výměna názorů z ECB proběhne v Ekonu v červnu roku 2015, abychom se zmínili o spuštění nové platformy pro bezpečnost. Budeme mít také kontrolní hodnocení dopadu směrnice o finanční regulaci a také o novém, efektivnějším eh, finančním rámci a Unie kapitálových trhů. Koordinátoři se také rozhodli předložit eh, komisi otázku k zelené knize o kapitálových trzích a unii kapitálových trhů. Pokud jde o hospodářskou zprávu, tak koordinátoři rozhodli, že položí ústní otázku komisi ohledně obecných politických orientací a vydají stanovisko k zprávě výboru EMPL, aby se našla správná data, pokud jde o dialog s řeckým ministrem financí pravděpodobně 15. nebo 16. Řecka také půjde o to uspořádat měnový dialog v první polovině roku 2016. Navrhované datum je 5. května, pokud jde o veřejné slyšení ohledně institucionálních aspektů role euroskupiny a role hospodářské zprávy. Nebudeme připravovat minisprávu o strategii EU 2020 a povedeme statistický dialog s DG Eurostat. Poslední bod, delegace 2015, koordinátoři rozhodli, že požádají o povolení zvýšit velikost delegace do Španělska na 10 členů. Děkuji. Končím zasedání a příští zasedání proběhne v úterý 31. Ne, protože teď máme slyšení, je to tak? Yeah, well, that's with Moscovici. Which day? The 30th. The 30th. So next meeting. Takže příští zasedání bude 30. 30. tohoto měsíce budeme mít společné slyšení komisaře Moskoviciho ohledně zdaňování. Budeme to mít společně s výborem taxa, kde bude předložen také legislativní návrh v oblasti zdaňování a potom zasedání výboru Ekon také v úterý 31. března jak dopoledne, tak i odpoledne. Děkuji a končím zasedání. Thank you.